Hello everyone. Jasný dobrý den. Buďte tak laskavi a zaujměte místa, abychom mohli zahájet naší schůzi. Nejprve nemáte-li tedy žádné námitky, můžeme schválit návrh pořadu jednání bez změn. A prvním bodem našeho odpoledního zasedání je naše tradiční výměna názorů s komisařem pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybářství v rámci strukturovaného dialogu. Takže vítejte, pane Velom, na našem výboru. Víme, že jste pověřen těmi záležitostmi, kterými se zaobírá i náš výbor. A Opravdu nás zajímá, jak se pracuje na skutečňování sedmého rámcového programu, plánu o oběhovém hospodářství. Všechny ty, tato témata leží našemu výboru velmi na srdci a my se těšíme na výměnu názorů s vámi, abychom mohli všichni pracovat na těch nejlepších řešeních. Eh, takže hned teď si dovolím vám dát slovo. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, vážení členové výboru, e, od našeho posledního setkání 9. března minulého roku na strukturovaném dialogu jsme společně vykonali kus práce. Završili jsme legislativy, například na řízení ortuti, EEC, e e, směrnici a e, také samozřejmě na plenárním zasedání se v Dubnu schválí významné zprávy. E, tady se zakotvuje postoj Evropské unie v problematice hospodaření s obchodem jako příklad naší plodné spolupráce. Dnes bych se rád podíval na vše tak trošku z výšky. Když jsem začal působit na komisi, měl jsem tři priority stanovené. Za prvé, vytvářet zelený a modrý růst, vytváření pracovních příležitostí. Za druhé, spolupracovat s našimi občany, politika pro život. A za třetí, prostě konat na základě a prostřednictvím implementace. Jsem velice rád, že Evropská komise pracuje na všech těchto třech oblastech a e, myslím si, že na závěr našeho funkčního období opustíme evropské životní prostředí v daleko lepším stádiu, než když jsme začínali. Mojí první eh, prioritou bylo soustředit se na oběhovou ekonomii, kde se dosáhlo velkého pokroku. Eh, došlo ke koncensu o tom, že eh, akční plán o oběhovém hospodářství z roku 2015 teď pro, se objevuje v diskusích o, e, a v politických rozhodování. Více než 80% z 54 akcí v rámci tohoto akčního plánu jsme již zrealizovali. A některé, které byly schváleny v lednu, se nachází v tom procesu tranzice. Uh, čili přechodu. Nebudu opakovat, co řekl místo předseda Katajne v únoru, ale řekl bych, že strategie v oblasti hospodaření z plasty eh, představuje velice, viz, eh, velice inteligentní vizi, eh, inovativní a trvale udržitelnou. Eh, příležitosti pro mm, další pracovní místa a růst jsou naprosto jasné eh, v případě evropské recyklace, protože je třeba proměňovat plastický obsah do nových produktů a materiálů a obnovit možnosti a zavést nové možnosti recyklace a znovu používání do roku 2030 a to bude znamenat, že budeme přeměňovat příležitosti ve skutečnost. Také vytváříme nástroje pro nasměrování investic a inovací eh, proto, aby se uzavřely ještě mezery, které existují ve vědomostech a znalostech, abychom učinili skutečně vše, co je v našich silách pro recyklaci všechno dobré pro růst Evropské unie. Když se podíváme, plastické odpady způsobují největší obavy a mm, e, my, a přitom 50% z nich tvoří odpady plastové na plážích. A je třeba, abychom se tomu věnovali a proto velice tvrdě pracujeme na využívání těch plastických mod a také využívání plastu ve všech rybolovných zařízení. E, tato, tento návrh by měl být předložen v květnu. Také monitorujeme v rámci stanoveného rámce legislativu. Objevové hospodářství ve zvýšené míře se uznává i mimo Evropskou unii skutečně potřebujeme globální přechod k, oběhové, k modelu oběhového hospodářství a Evropská unie hraje významnou roli v podpoře tohoto přechodu i ve třetích zemích. Globální přechod k oběhovému hospodářství pomůže také implementovat agendu 2030 a dosáhnout cílu trvale udržitelného rozvoje. Summit G7, který se bude konat eh, později tohoto roku, bude diskutovat o tom, jak učinit tento sektor z plasty ještě více oběhovým a jak zabraňovat eh, znečišťování oceánů plasty. A to jistě eh, přispěje eh, k lepší produkci a k lepší spotřebě právě v souladu s rozvojovými cíly 12 a s Evropskou strategií v oblasti hospodaření s plasty. Já jsem velice šťastný, že poprvé oceány jako takové budou jednou z priorit na pořadu jednání samitu G7. A to nám jistě pomůže, aby i následně jsme úspěšně mohli o tom jedna, eh, pardon, eh, přispět k výsledkům naší konference o oceánech, která se konala v říjnu roku 2017 včera. Jsem byl na belgickém pobřeží, kdy jsem se účastnil čištění pobřeží stis, se stovkami a stovkami zaměstnanců Evropské komise a Evropského parlamentu. A e, to ukázalo, že je třeba skutečně učinit ještě mnoho pro to, abychom chránili naše moře a oceány. Minulý rok jsme měli dvě významné události na oceán, v oceánech. Po nesmírně významné konferenci SD o cílech trvale udržitelného rozvoje eh, číslo 14 v černu Evropská unie v Maltě, na Maltě také uspořádala konferenci pod názvem Náš oceán. Takřka 450 závazků bylo podepsáno, vyčleněno bylo na ně 7 7 miliard eur pro eh, financování dalších oblastí, které je třeba chránit. A Dále je třeba spojovat evropskou politiku a občany, abychom zlepšovali kvalitu jejich života. A právě proto vyvíjím tolik i úsilí, abychom zlepšili kvality Evrop, kvalitu evropského ovzduší. Uvědomujeme si nebezpečí znečištěného vzduchu na lidské zdraví. Implementování směrnice eh, pro emise z roku 2016 a také eh, při eh, příslušná směrnice o středně velkých spalovnách odpadu by měly docílit snížení negativního dopadu na zdraví o polovinu do roku 2030. Ovšem, 2030 to je příliš pozdě po těch 400 tisíc lidí, kteří předčasně každoročně v Evropě umírají právě vzhledem k znečištění vzduchu. A je třeba pomoci těm milionům občanů, kteří eh, trpí astmatem a dalšími eh, plicními chorobami či chorobami dýchacího ústrojí. Čili je třeba udělat eh, to dříve, ne až za deset let a je třeba, abychom provozovali dialog o čistém vzduchu a to pomůže členským státům, aby sdíleli dobré postupy v této oblasti. Stále ještě je zapotřebí většího úsilí. E, příliš mnoho oblastí stále ještě čelí nepřípustnosti a nedos, pardon, stále ještě čelí nedostatečné kvalitě vzduchu a členské státy zatím ještě nepodnikly všechny nezbytné kroky a proto tady musíme zahájet akce. A tam, kde se nedodržují předpisy, musíme zahájit postupy pro nedodržování legislativy. Komise byla naprosto jasná v tomto případě je třeba, a to se zdůraznilo také 30. E, ledna na ministerském setkání o kvalitě vzduchu, že je třeba, aby členské státy splňovaly cíle v této oblasti, jinak je Evropská komise požene před soud. Nyní mám vohu říci, že skutečně navrhnu kolegiu, aby v četné řadě případů e, byl, bylo zahájeno řízení pro porušení předpisů koncem dubna. A poděku a rád bych teď poděkoval všem kolegům ve všech našich služb, službách, kteří pracovali na hodnocení těchto emisí a kvality vzduchu, protože jejich věnování se občanům je skutečně obdivuhodné. A není vody, jejich čistota je také na pořadu jednání a na mé agendě práce. E, Máme tady návrh o pitné vodě, který by měl také zlepšit kvalitu a ochranu spotřebitelů měl by je chránit před budoucími zdravotními riziky a zlepšit také přístup obyvatel k vodě. A to vlastně budou určité završení reakce komise, takové vyvrcholení té první iniciativy right to water. Znovu používání vody je také nesmírně důležité, abychom šetřili vodou a proto chceme i na evropské úrovni ehm, tento princip dodržovat. Budeme se soustředit na překonávání bariér a na možnost znovu využití vody tam, kde to bude bezpečné a také úsporné co do nákladů. Také došlo k legislativnímu návrhu pro znovu využívání země dělský, zemědělského zavlažování. A tady už došlo k velkému rozdílu a zlepšení legislativy skutečně zlepšila i myšlení chování Evropanů, co se týče nakládání i s chemickými látky, když se podívá látkami. A Poslední přeskum ukázal, že po deseti let fungování REACH podstatně zlepšil ochranu lidského zdraví a ochranu životního prostředí. E, také vytvořil alternativy na test, k testování zvířat a bylo byl umožněn volný pohyb chemických látek na jednotném trhu Evropské unie. REACH je plně operabilní a plní své cíle. Ale samozřejmě vždycky existuje prostor pro zlepšení. Máme tady určité nedostatky v údajích, v registraci potřebujeme skutečně dobrý rámec pro srovnávání mezi společnostmi z Evropské unie a z neevropských společností a potřebujeme zjednodušení schvalovací proces a musíme více podporovat také malé a středně velké podniky. Ale ne všechno to může udělat komise a proto mm, vyzývám členské státy pro větší angažovanost z jejich strany a, e, strany a také uvolnění zdrojů pro umožnění těch těchto zlepšení. Tady tady máme veliký příklad další přidané hodnoty. Já jsem tady velice rád, že můžu zmínit, že jsme tady také dosáhli velkého pokroku. Akční plán pro přírodu, lidi a k ekonomiku, přijatý loni v Dubnu, už dosahuje výsledků ve všech čtyřech prioritách, pokud jde o vedení, dialog a dodržování investice a e, dosahování. Zanedlouho bude zveřejněno několik metodických dokumentů a financování z LIFE pro zachování přírody a biodiverzitu bylo nafíšeno o 10%, přičemž den, Evropský den Natura 2000, slaven, který se slaví 21. května, je rok od roku větší událostí. Ale určitě nemůžeme usnout na Mavřínech. Rok 2020 už je za dveřmi a musíme pracovat mnohem usilovněji, abychom splnili naše cíle v oblasti biodiverzity univerzity. Velká výzva je e, alarmující pokles e, opilujících činitelů. Toto bude vyžadovat rozhodné a naléhavé kroky, tak abychom jasně reagovali a snažili se řešit tento problém v souladu s tím, jak tomu vyzývá parlament. Evropská unie se rovněž snaží příkladem, pokud jde o ochranu biodiverzity nad rámec na e, národních hranic, prostřednictvím jednání BBNJ v rámci OSN. Nástroj BBNJ, BBNJ je jedním z hlavních světových nástrojů pro zprávu a řízení oceánu s cílem zajistit řešení specifických potřeb, pokud je o zachování a udržitelné využívání biodiverzity nad rámec národních eh, jurisdikcí. Mojí třetí prioritou je cíl, abychom věci zrealizovali. Já skutečně se domnívám, že různé politiky a legislativa získávají význam až v praxi, až v terénu. Musí to být věci, které skutečně fungují a právě proto my jsme se vždycky snažili na nich usilovně pracovat tak, aby byly realistické a aby zlepšovaly praktické používání věcí. Jeden z nových nástrojů, který jsme s tímto cílem vyvinuli, je přeskum environmentální implementace, který jsme spustili v loňském roce. Je to něco, co probíhá formou dvouletých cyklů a my už teď pracujeme na druhém cyklu zpráv z jednotlivých zemí pro rok 2019, který by měl být přidat za přijat za 12 měsíců. Máme e, za cíl přidat tři nová témata změny klimatu, chemikálie a průmyslové emise. Snažíme se řešit skutečně příčiny slabého provádění, tak jak jsou uváděni ve zprávách EIR, zejména špatné plnění a špatné mechanismy zprávy a řízení akční plán pro zajištění environmentálního plnění a řízení pomůže členským státům ošetřit praktické aspekty dodržov, zajištění toho, že se budou dodržovat příslušná pravidla. Aby ale věci mohly být realizovány, tak jsou často vyžadovány nemalé zdroje, a to zejména zdroje finanční. To je velmi důležité, zejména s ohledem na stávající průběh vyjednávání o příštím víceletém finančním rámci. Milí kolegové, já si myslím, že toto je další oblast, kde bychom spolu mohli vzájemně pracovat a vyvíjet nějakým způsobem společně tlak. A tak, abychom změnili finanční rámec, to je opravdu veliký úkol a já potřebuji vaši podporu, abych bylo více prostředků zaměřeno, směrováno na udržitelné činnosti. Komise přijala akční plán EU pro udržitelné financování 7. března. Tento plán předpokládá nařízení pro úpravu zásad na nejvyšší úrovni pro taxonomii či klasifikační systémy pro zavedení udržitelných financí. Jednou z možností je použít rámec evropských značek ekologických značek, který by se mohl používat pro určité finanční nástroje. A tak by bylo zajištěno, že ty investice probíhají skutečně v souladu s podporou životního prostředí a se sociálními principy. E, tady Eh, vás určitě budu informovat, jak tady postupujeme. My se tedy budeme snažit pokračovat ve stávajícím přístupu a budeme se snažit zapojit eh, jednotlivé environmentální cíle do všech hlavních zdrojů EU financování. Naše zpráva o sedmém environmentálním akčním programu správně poukázala na určité nedostatky v některých stávajících postupech. Já rozhodně souhlasím s tím, že je potřeba zlepšit eh, soudržnost jednotlivých politik a zlepšit zakomponování environmentálních cílů do různých politik. To se zejména týká společné zemědělské politiky, kde musíme toho dělat ještě více, pokud jde o ochranu vod, přírody a biodiverzity. Ve stávající podobě tato politika neplní přesně to, co jsme si přáli, navzdory výraznému financování, které je vyčleněno na tzv. ozeleněňování. A to nám ostatně doložila i zpráva Evropského účetního dvora, takže já v následcházejících návrzích se budu silně zasazovat o to, abychom toto napravili. Komise také připravuje návrh pro program LIFE po roce 2000. 20, aby byla posílena jeho environmentální integrace. Mohlo by to být realizováno naprý, například prostřednictvím strategických integrovaných projektů, které budou mm, vynakládat finance ze společné zemědělské politiky a z regionální politiky a budou více zaměřeny na návrhy EU pro ochranu vzduchu, vody, nakládání s odpady a ochranu přírody. A já tady uvítám jednoznačnou podporu Evropského Evropského parlamentu. Celkově můžeme říci, že evropský, eh, promiňte, sedmý evropský akční plán určitě je velmi užitečný. My teď pracujeme na vyhodnocení celkového programu a já předpokládám, že provedeme široké konzultace se všemi zainteresovanými subjekty. Já vítám vaši podporu a doufám, že tato zpráva bude přijata na plenárním zasedání. Zároveň spolehám na veškerou vaši podporu k všem předloženým legislativním návrhům a také k návrhům, které se chystáme předložit v nadcházejících týdnech a doufám, že je e, váš výbor rychle zvládne projednat tak, abychom všechno zvládli dořešit ještě v rámci stávajícího mandátu parlamentu. E, Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Vím, že jsem mluvil možná trošku déle než obvykle, ale skutečně jsem se snažil vás seznámit s tím, co jsme dělali během těch posledních velmi nabitých 12 měsíců. Přesto se mi určitě nepodařilo zmínit všechno, co jsme dělali a budeme dělat v nadcházejících měsících, ale to určitě neznamená, že ty věci, které tady nezazněly, důležité nejsou a já s velkým zájmem si vyslechnu jaké priority leží na srdci vám. Ještě jednou, dámy a pánové, vám děkuji, děkuji za pozornost a děkuji za ty dobré vztahy, které jsme s tímto výborem vždy měli a za velmi konstruktivní atmosféru. Děkuji. Děkuji panu komisaři a teď zahajíme kolečko otázek. Nejprve koordinátoři každý dvě minuty a nejprve pan Líze. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji vám, pane komisaři. Vy jste se zmínil o tématu kvalita a čistota ovzduší, k tomu mi dovolte otázku. Předně eh, narůstá diskuse o tom, zdali to číslo, které jste uvedl, 400 tisíc předčasných úmrtí eh, z důvodu znečištění ovzduší, eh, skutečně eh, je číslo, které platí. Já jsem už poněkud opatrnější, protože ty studie, které o tom hovoří, jsou napadnutelné. Samozřejmě znečištění ovzduší nemůže být zdravé, to ví každý se selským rozumem, ale k tomu číslu bych přistupoval postupoval opatrně. Důležité je po mém soudu, že komise zahájila řízení eh, s různými členskými státy. Pokud eh, dojde k žalobě, pak považuji za velmi důležité, aby si komise splnila své domácí úkoly. A víte dobře, že v tomto ohledu nejsem spokojen a že vy, paní komisařka Běnkovská a tak dále, si přesouváte trochu odpovědnost. Existuje eh, vyhlášení Evropské komise z roku 2013, 13, že mají být předložena vodítka eh, na téma retrofit anebo pokyny mám například mm, představu autobusu, eh, který eh, se pohybuje v centru mm, města a ten určitě Eh, způsobuje velké množství znečištění ovzduší, eh, zatímco eh, osobní vozidlo mm, výjíždí do toho centra pouze jednou a zase vyjede, navíc je ten autobus mnohem větší, ale tyto pokyny stále ještě neexistují. Vy jste odkázal na to, že na úrovni OSN něco takového existuje, ale bohužel to nikdo neuplatňuje, tudíž to není proveditelné. A proto bych vás ještě jednou chtěl povzbudit. Otázkou je, kdy učiníme to, co eh, v roce 2013 komise přislíbila. Děkuji vám. Děkuji. A nyní za SND má slovo paní Kapeson. Bueno, yo... Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve bych ráda řekla panu komisařu, eh, že je vynikající ten projev, který měl. Eh, to, co dělá, je skutečně výborná práce, domnívám se, na legislativě na komisi zejména tedy s ohledem na ochranu životního prostředí. E, to, co jste nám e, teď představil, ukazuje, že se dosáhlo poměrně velkého pokroku. Čili já znovu konstatuji, že jsem velice spokojena. Ale jak už na to upozornil můj kolega, co mi chybí, je taková větší pádnost při nakládání s tématem čistého vzduchu, zejména ve velkých městech. Já si myslím, že toto téma se tak trochu odkládá a nedošlo k nějakému jednoznačnému nebezpečí a to si myslím, že tedy nejvyšší na nejvy, nejvyšší čas, aby už se s tím něco udělalo. A v současné době tady hraje také velké téma civilní ochrany. A to je výborná iniciativa, které potřebujeme v Evropě. Čelíme té velké výzve, ale protože nelze negovat změny v klimatu ale vidíme, že tady se nejedná jenom o tom, jak konat v oblasti katastrof, ale také analyzovat rizika a diferenciovat mezi jednotlivými regiony a Kladu si také otázku, zda tady existuje nějaká větší efektivita eh, v případě existence nějaké monitorov, nějakého monitorování, aby se všechny ty zásahy sledovaly a možná, že by to mohlo přispět trošku účinnějšímu boji v případě potírání katastrof. A my se zakrátko obratíme na pana komisaře s jednou konkrétní oblastí ve Španělsku eh, s jedním lesním regionem, eh, protože tady komise žádala řízení pro porušení předpisů eh, v nedodržování předpisů, co se týče mm, krajinné ochrany je to zcela konkrétní projekt a my budeme žádat, aby se v této věci něco učinili. Zahájíme prostě dialog, to se týká od jednoho viaduktu. Děkuji, no, jinak vám blahopřeji k vaší práci. Děkuji. Ujtama. Děkuji a nyní jménem Alde pan Ujtama. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji, pane předseda. Děkuji, pane komisaři, že jste zde. Rád bych eh, slyšel něco více o vaší spolupráci s DG Agri, pokud, jsou, pokud je o nové návrhy společné zemědělské politiky a reformy. Jaké máte na to názory? A určitě souhlasíte, že bychom se měli více zaměřit na vývoj a výzkum a na eh, ekologické inovace a také technologické inovace, abychom například zvýšili biodiverzitu, abychom eh, také něco Eh, učinili pro zmírnění eh, klimatických změn, eh, pro čistotu ovzduší a vod a abychom také podpořili oběhovou ekonomiku v zemědělství, protože oběhová ekonomika je z definice vlastně zakořeněna v zemědělství, ale je zde mnohem více, co můžeme dělat. A také bychom se měli více zaměřit na kvalitu půdy. Zdá se, že když zlepšíme kvalitu života v půdě, tak to může mít také mnoho eh, příznivého. Eh, voda se déle udrží v půdě. Například eh, nedochází tolik k úniku výživných látek z půdy a možná, že to může vést dlouhodobě i ke zlepšení kvality úrody a vůbec kvality zemědělských produktů. Takže rád bych slyšel něco o vašich názorech eh, ke společné zemědělské politice. Nyní má slovo pan Hoisling. Ano, pane komisaři, já se rád připojím eh, k již položeným otázkám a také ke společné zemědělské politice. Víte, že eh, do roku 2020 asi nesplníme cíl biodiverzity, pokud nezměníme něco na společné zemědělské politiky, která přispívá ke ztrátě biodiverzity. Domnívám se, že by se to mělo promítnout i v návrhu komisaře Hogana, že tedy chceme něco změnit ve společné zemědělské politiky. Pan Hogan sice řekl, že chce odstranit greening, ale já ještě nevidím, že by eh, to něčím chtěl nahradit. Podpořil byste i to, že eh, se říká, že veřejné finance musí být spjaty s veřejnými výkony a službami, to znamená, že zemědělci musí dělat více pro ekologii, také pro zachování biodiverzitu. Možná, že jste četl, že dnes byla předložena zpráva o deforestaci v Jižní Americe a o pěstování soje i v zájmu evropského zemědělství. Jsou to velmi dramatická čísla, eh, kterými to je podloženo. A eh, když eh, například spějeme k dohodě o volném obchodu s Mercosurem, myslíte, že je vhodné, abychom o těchto tématech vůbec nehovořili, že tedy rozšíříme dovoz masa, ale o těchto tématech s Amerikou, Jižní Amerikou nejednali? Takže otázkou je, do jaké míry jste v součinnosti a v jednání s ministrem pardon, s komisařem pro zemědělství a také mm, na téma snižování používání pesticidů. Nemám na mysli pouze glyfosáty, ale obecně používání pesticidů v zemědělství narůstá. Myslím, že to je napováženo. Skutečně je zapotřebí eh, plnit plány redukce eh, nasazování pesticidů. Zatímto eh, v Evropě dělají už jen eh, dva stády. Státy všechny ostatní mm, nejsou schopny dostat eh, těm cílům redukce používání pesticidů. Co chcete proti tomu dělat? Děkuji vám. Děkuji. A nyní má slovo pan Pedicini. Grazie, prezidente. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vrátit k tomu tématu čistoty ovzduší, o kterém se tady už před chvílí hovořilo, protože zejména na tom samitu 30. června eh, o čistotě ovzduší se ukázalo, že ve 130 městech velkých městech z 27 členských států dochází k porušování limitů. Konkrétně v 19 zemích došlo k velkému porušení limitů u uh, Eh, dusíku, u 14 států k porušování těch limitů pro BMI a eh, vy říkáte, že některé tyto státy budou na konci dubna eh, pohnány před soud v této věci. Můžete nám říci, do jaké výše tedy eh, dojdou ty případné sankce, které budou muset platit a které budou jaksi tedy platit i občané protože nevím, jestli tohle je tady úplně ten šťastný mechanismus. Jistě je eh, správně, aby ty členské státy, které nedr- nedodržují ty příslušná pravidla, aby tady jim byly dávány ty sankce, jenomže ve finále to dopadne tak, a to už jsem také říkal mnohokrát, eh, ty sankce nakonec jak se zaplatí přímo občané a bude to mít dopady i na jejich eh, zdraví. Čili dobře, máme tady tady tyto říšení, řízení o porušení povinností, ale možná bychom mohli hledat nějaké trošku jiné způsoby, trošku jiné procesy, které budou méně, eh, mít méně závažné dopady na naše občany. Děkuji. Thank you very much. That... Děkuji vám mnohokrát a tím jsme uzavřeli první kolo otázek. Pane komisaři, prosila bych vás o zodpovězení. Děkuji vám mnohokrát, Adino. Nejprve bych rád odpověděl na eh, několik otázek předložených eh, Petrem. Eh, ta čísla, o nichž hovoříme, a především souhlasím s vámi, že ta sama skutečnost je nepřijatelná, už ne tolik ta čísla. Ta čísla byla ověřena agenturou pro životní prostředí. Je to eh, pouze počet předčasných úmrtí a nad rámec toho eh, jsou zde obrovské počty lidí trpících eh, chronickými nemocemi a nemocemi dýchacího ústrojí. Ano, budeme pokračovat s naší akcí, na to jste se ptal, tak jak jsem to zmínil. Souhlasím eh, s vámi, že musíme také eh, řešit zdroje eh, těchto nešvarů. Já se můžu obrátit na členské státy, pokud je o to, zda dosahují či nedosahují čísla nebo plány, ale samozřejmě v případě, že nedodržují legislativu, tak je nutno zahájit řízení pro porušení mám eh, na mysli dopravu a tak dále. Pokud jde o retrofitting, souhlasím, a pokud jde o pokyny, tak eh, řízení pro porušení je vlastně eh, nejzaší možnost. Někdo se ptal, eh, eh, vlastně jak hodláme k tomu přistupovat, tak řízení pro porušení je poslední nebo nejzaší možnost. Měli jsme v Paříži fórum, měli jsme další fórum týkající se ekologické revize, máme expertní setkání třikrát ročně. spolupracujeme, povzbuzujeme a e, předkládáme e, nejlepší praxe. E, to znamená, seznam těch podpůrných opatření je nezměrný. Pokud jde o paní Kapuson, ano, akce, pokud jde o čisté prostředí a živo, zem na ovzduší, eh, musí být přijímána okamžitě. Eh, souhlasím, že mnohdy reagujeme pozdě, protože řada cílů měla být naplněna již v roce 2005 nebo 2010, takže ano, je zde eh, skutečně naléhavá potřeba jednat. Pokud jde o mechanismus eh, civilní ochrany, tak většinou v této souvislosti hovoříme o podpůrných nebo nápravných opatřeních, o tom, a to musí pochopit naše členské státy, že naše ekologická legislativa a směrnice by měly být uplatňovány a prováděny, protože environmentální eh, legislativa eh, může být preventivním eh, ramenem, tedy mm, prevenci přírodních katastrof. Tady hrozí přírodní katastrofy a ty si vždy vyžádají velké množství na lidských obětech, ale také ekonomických škod. Pokud jde o iniciativu k biodiverzitě ve Španělsku, tady blahopřeji Španělsku, protože Španělsko skutečně přijímá celou řadu iniciativ. Ta poslední, které jsem se zúčastnil, byla charta k oběhovému hospodářství. Myslím, že to byl jakýsi pakt o oběhovém hospodářství, eh, pod něhož se podepsala celá řada subjektů a zúčastněných stran. Takže pokud jde o iniciativu ve Španělsku, na to se skutečně těším. Nakonec ke společné zemědělské politice. Mám za to, že společná zemědělská politika je jednou z největších výzev eh, které se musíme postavit. Hovoříme-li o biodiverzitě, tak tři studie, eh, zpráva o stavu eh, přírody, eh, biodiverzity a další nám ukazují, že jsme jak, jaksi sešli se směru, ze správného směru, nikoli jednorázově, ale e, je to jakýsi trend. A hlavním důvodem je zemědělství. Proč? Protože greening v rámci společné zemědělské politiky bohužel nepřináší e, kýžené e, cíle. A to neříkám pouze já, ale bylo to také potvrzeno Evropským účetním dvorem. Hovoříme-li o znečištění způsobeném zemědělstvím, tak nemám na mysli pouze znečištění pevninské, ale dokonce mm, o znečištění života v moři. Tam jsou hnojiva největším znečišťovatelem. Nyní eh, přeskoumáváme společnou zemědělskou politiku na komisi a máme jednorázovou příležitost, jedinečnou příležitost. Pokud to nezvládneme nyní, tak začne nové sedmileté období čekání eh, eh, do dalšího pokusu. Takže sázím i na vaši podporu a opakují, tím choulostivým nebo slabým článkem je právě greening a po mém soudu bychom měli přestat podporovat škodlivé praktiky a odměňovat spíše přidanou hodnotu. Já spolupracuji s komisařem Hoganem, myslím, že děláme, co můžeme, pokud jde o racionalizaci eh, ekologické legislativy v rámci společné zemědělské politiky. Poslední sdělení o eh, budoucnosti eh, zemědělství a potravin sice činí zadost, oběhové ekonomice a také ochraně životního prostředí, ale je nutno to přetavit ještě do konkrétních norem. Samozřejmě musíme se zaměřit také na vývoj a výzkum. To činíme i v řadě eh, environmentálních oblastí, stejně tak jako v oběhové ekonomice kde eh, díky Horizontu 2020 jsme vyčlenili asi 650 milionů na podporu oběhového hospodářství. Kvalita půdy, ano, musíme samozřejmě řešit kvalitu eh, půdy. Hlavním eh, problémem je eh, samozřejmě eroze, degradace a únik vody a živin. A myslím, že pan Heusling se zmínil obdobných problémů, biodiverzity, pesticidů a tak dále. Pokud jde o pana Pedečínyho, rovněž se vyjádřil ke kvalitě ovzduší. Myslím, že tady se zaměřujeme zejména na to, co se děje nyní z hlediska eh, znečišťování ovzduší, ale je nutno si uvědomit, že od roku 2014 jsme měli řízení pro porušení e, vůči 14 e, členským e, zemím v souvislosti s NO2, pak proti 16 zemím v souvislosti s dalšími znečišťovateli ovzduší. Já jsem také zahájil index kvality ovzduší Myslím, že tento index kvality ovzduší je mm, dobré, dobrý nástroj, protože kvalita ovzduší má velký dopad na život našich občanů a toto je jedna cesta, jak eh, mohou občané sami sledovat stav eh, a kvalitu ovzduší místa, kde žijí. To jsme zahájili eh, v loni v Paříži během takzvaného fórum Klína. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní, kolegové, můžeme zahájit druhé kole. kolo. Každý bude mít jednu minutu a začínáme Madame Grostet. Děkuji mnohokrát. Pane komisaři, vy jste tady hovořil o biodiverzitě. Máme tady eh, právo muzea pro přírodní vědy, eh, kde se hovoří o významném mizení ptáků díky eh, zemědělským aktivitám. Vy už jste o tom hovořil, já se vás chci zeptat, zda se domníváte, že by bylo dobré bilancovat právě na základě směrnice se o habitátu, o ptácích a přeskoumat i co do efektivity. Na druhé straně tady máme významnou otázku týkající se strategie, kterou máte záhy publikovat o dopadu farmaceutických výrobků na životní prostředí. To je nesmírně významná práce v rámci přeskumu veterinárních léčiv rovněž a je to také otázka ekologické monografie, která by umožnila daleko účinněji a harmonizovaněji hodnotit riziko různých chemických látek na životní prostředí. Já vím, že je to velice komplikovaná otázka, ale já se chci zeptat, jak to vypadá eh, s tou ekologickou monografií. Skutečně chcete eh, dodat odpovědi k tomuto tématu? Thank you very much. Uh, now Mr. Zorini. Děkuji mnohokrát a nyní pan Zorini. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, díky paní předsedkyně. Já bych se chtěl zeptat na lesní hospodářství. Hmm, to taková systémová otázka v oblasti životního prostředí. Jak víte, minulý rok na základě klimatických změn existovala celá řada problémů v lesech v Portugalsku a docházelo k velikým lesním požárům. Minulý týden eh, z Invertal Partnership Association eh, se odhlasovalo či dohodlo, eh, že jeden druh borovice byl jmenován stromem roku. Portugalsku. Samozřejmě nemůžeme tak rychle vyřešit problémy, které se nakupily v posledních desetiletích, ale chci se zeptat na jednu věc. Měli jsme tu taky ten úsudek, že je třeba využít více zdrojů pro lepší udržení či dosažení čistého životního prostředí. Jak víte, je třeba zasazovat se o obnovitelné energie. A tady je to specifická záležitost, na kterou se chci zeptat, jak to vypadá s přeskumem evropské strategie v oblasti lesnictví eh, ve spojitosti s tím, o čem jsem hovořil. Obnovitelné energie třeba využívat, ale tím ale zahrnout, zohledně to také v lesnictví. Děkuji mnohokrát. Komisario per la Děkuji, děkuji pane komisaři, že jste k nám dnes přišel a já se chci zaměřit na téma vody, vod. A to sice v tom smyslu, že Světová organizace, zdravotní organizace eh, vydala zprávu ke kvalitě vody a zveřejnili úpravu parametrů a já se chci zejména zaměřit na přítomnost boru která v současné době Evropou je uvedena jako 1 mililitr na litr a přitom Světová zdravotnická organizace tam stanoví zase limit 2,5 mg. Takže to je e, trošku rozdíl. Musíme se zejména podívat na to, jak to vypadá v těch sopečných oblastech, kde by to mělo poměrně zásadní Eh, dopady. Například já pocházím z oblasti Sicílie a tady pro nás byla vždycky důležitá výjimka z tohoto parametru. A když jsem to já to požadoval, tak komise mi vždycky říkala, že ve chvíli, kdy se bude přepracovávat směrnice, tak se budou přepracovávat příslušné parametry. Ale k tomu bohužel nedošlo, protože v návrhu máme stále ten starý limit, tu starou hraniční hodnotu. A v tom textu se hovoří o tom, že chybí vědecké studie a přitom Světová zdravotnická organizace, která tu studii provedla, má už k dispozici jiné podklady, takže já myslím, že tohle by bylo vhodné napravit. Děkuji. Thank you very much, Mr. Volken. Děkuji mnohokrát, pan Volken. Yeah. <clears throat> Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, Rád bych se zeptal na specifický bod, který také má dopad na zemi a populace v, e- na populaci v evropských městech. Um, podívejme se také na emise lodí a dopravě na zemi způsobily velké choroby a toto číslo se zvyšuje. A to by mohlo být snižováno, kdyby i lodě ve vnitrostátní dopravě či měly eh, lepší vybavení eh, protože tady ještě dochází k velmi negativnímu dopadu a proto komise vyzvala další instituce vyzvat a implementovat příslušnou regulaci dodata v e, příslušnou směrnici týkající se výroby výletních lodí e, aby došlo k příslušným investicím. My jako Evropský parlament jsme schválili naše stanovisko týkající se zprávy oceánům a moří aby, a vyzvali jsme, aby do roku 2020 komise předložila návrh. A já bych se zeptal, zda už máte nějaké plány ubírající se tímto směrem. Zeměna, vzhledem k tomu, že kvalita ovzduší je velmi obtížná právě v přístavních městech. Děkuji, paní Kantýny. Allora, commissario, due cose rapide. Ano, děkuji. Pane komisaře. dvě věci velmi stručně. Já jsem stínová zpravodajka za EPP. Pokud jde o určité ostrovní oblasti ve středozemním moři a e, když si procházím návrhy komise a ta data, která tam byla použita, e, kde se tedy předpokládá nějaký primitivní plán snižování rybolovu, tak eh, musím říct, že jsou určité nové způsoby, k nímž dochází už eh, v severních mořích, kde je zaměřena snaha nějakým způsobem ochraňovat tu biomasu. Je to ten princip eco-survey. A vy sám už jste tady mluvil o tom, že ta opatření přinášejí určité plody, že tedy ty eh, množství ryb nejsou tolik eh, ohroženy. Chci se zeptat, nebylo by tedy vhodné ten přístup nějakým způsobem změnit a reagovat podobně, jako se to stalo už v severských mořích, kde by se dělaly nějaké reální reálné konkrétní opatření, kde bychom mohli regulovat rybolov s ohledem na biomasu v Jaderském moři. Protože když se na to podíváme ze společensko-ekonomického pohledu, tak si musíte uvědomit, že tímto ohrožujete živobytí tisíců a tisíců rodin, které na tom závisejí. Děkuji. Thank you, Mr. Poč. Děkuji, pan Poc. Pane komisaři, Eh, díky za vaše snahy v oblasti eh, opilovačů. Určitě už jsme na, eh, řekněme, stejné vlně, pokud jde o invazivní nepůvodní druhy, za to jsem taky rád. Ale problém s překladem? A, že okay. Aha, <laughs> fajn. Za to jsem také rád, ale máme tady pořád neurologický bod a vzhledem k tomu, že se řítíme k situaci, která tady byla v roce 2010, a to je, že e, ztratíme e, že ztratíme e, prostě úspěch v oblasti biodiverzity, tak se chci zeptat na jednu věc. Zahájí konečně už komise infringement s těmi členskými státy, které nevymáhají dostatečně legislativu na ochranu ptáků ve Středomoří. Je to pět členských států, které jsou všeobecně známy ve Středomoří dochází k eh, likvidaci nějakých 25 milionů eh, zpěvných ptáků každý rok. Eh, jsou na to docela dobré odhady od organizace BirdLife a docela těžce to poškozuje biodiverzitu. Já jsem na tuto téma pokládal komisi otázku, ta odpověď byla velmi obecná, tak se tam úplně přímo. Zahájí komise infringement s těmi členskými zeměmi, které v tomto oboru dostatečně nevymáhají evropskou legislativu? Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Eh, chtěl by někdo jiný se ujmout slova? Pan Dorfman? Ano, já už jsem se hlásil před chvilkou, ale možná, že jste si nevšimla, napsala jste mě. Eh, vy jste hovořil o biodiverzitu a také jste ho... Hov... nehovořil jste o vlcích. A myslím si, že tady taky tak trochu podceňujete otázku. I spolupracovníci na komisi tak trochu podceňují situaci, e, protože e, často se hovoří o řízení vlčích populací i co se týče toho akčního plánu, o kterém jste se zmínil. Ovšem realita na místě vypadá úplně jinak. Realita je taková, že navzdory mnoha snahám e, zatím jaksi uniká řízení v dobrých modelech. Neexistují tady dobré řídící modely, zejména co se týče také e, negativního dopadu, který mají vlčí populace na kozy a ovce. A my přeci chceme, naši politiku opravdově uskutečňovat. A já se ptám, zda tedy chceme celkový návrat vlků do Evropy, anebo tam, kde jsou oblasti e, s velmi intenzivní turistikou a pastvami, zda by nebylo to obtížné, kdyby se tam vlci vrátili. A já bych rád, abyste se do této otázky e, vrhali poněkud jinak než v posledních letech. Děkuji, paní Reed. Madam Reid. Ah, <clears throat> good afternoon and thank you for coming. Uh, Dobré odpoledne, děkuji, že jste k nám přišel. V listopadu 2017 byla zveřejněna německá studie Holmholtovým centrem pro environmentální výzkum, která zjistila, že 10 řek má Eh, odpovědnost za 90 znečištění plastů v mořích a čtyři z těchto řek se nacházejí v Číně. Jedna je na rozhraní tedy Číny, Indie a Pakistánu eh, s ohledem na evropskou legislativu pro skládky Evropská unie mnoho let už vyváží plasty právě do Číny a teď byly zveřejněny tyto výzkumy a Číňané přestali plastové odpady odebírat, ale já eh, mám pocit, že je možné, že některý z těch plastů, co se právě v Číně dostal do oceánu, byl vlastně ten plast, který jsme z EU odesílali pro recyklaci do Číny. Thank you, Madam Reed. Madam... Děkuji paní Rídová a paní poslankyně Šelpirik. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych eh, se ráda zeptala na rybolov prostřednictvím elektrických zařízení, což je něco, co bylo velmi kontroverzní v Nizozemsku a ministr ministerstvo se tím velmi intenzivně zabývalo. E, zásadní věc je to, že e, máme už určité vědecké informace a věda je velmi důležitá, pokud jde o rybolovné techniky. Tisíce holandských rodin rybářů v rybářských komunitách se obracejí na komisy a e, očekávají výsledky konciliačního řízení. A my doufáme, že to budou věci, které budou racionálně podloženy a že se nenecháme unést čistě emocemi, protože to byly velmi emotivní debaty, které tady probíhaly v lednu k této věci. My jsme se dostali do situace, že parlament vyzval k úplnému zákazu a jak si asi budete představit, v Nizozemsku by toto bylo přijato s velkou nelibostí. Bylo by velmi nešťastné, kdybychom tady měli o politickou oblast, která bude velice fragmentována a v Nizozemsku je toto skutečně zásadní věc, protože jsme opravdu hodně investovali, pokud je o inovací v postupech rybolovu. Děkuji. Takže to byla otázka k rybolovu. Někdo další? Pokud ne, tak dám slovo panu komisaři. Prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát. Nejprve k tomu, co se ptala paní poslankyně Grostet. Grostet, omlouvám se, pokud jsem to špatně vyslovil, říká pan komisař. Pokud je o to ptactvo v zemědělských oblastech, tak tady s vámi souhlasím, že došlo k velikému poklesu populace tohoto ptactva od nějakých 55 procent od roku 1980. Hlavní příčiny jsou zemědělství a lidské úpravy přirozených eh, podmínek. A já bych tady chtěl upozornit, že opět nějaké velké legislativní návrhy nebudou dostačující. Nebudou stačit, pokud skutečně se nebudeme snažit zakomponovat toto téma celkově do společné zemědělské politiky, protože jinak myslím, že asi eh, to nezměníme tak, jak by bylo potřeba. Pokud jde o tu další otázku týkající se provádění a účinnosti, tak chci vás ujistit, že vždycky, když je tady potřeba řešit nějaké porušení a podívat se na to, zda členské státy plní tu příslušnou směrnici, tak my se o to vždycky zasadíme. Ten poslední případ eh, řízení o porušení byl tuším vůči Finsku, také se to týkalo eh, nějakého toho ptactva na ostrovech. Ale pokud jde o ptactvo, tak tady to s tím nesouvisí jenom směrnice EU pro ptactvo a jeho habitat. To není jediný nástroj. My tady musíme usilovně spolupracovat i s ostatními zeměmi mimo EU i v rámci mezinárodních úmluv. Například bych zmínil naši práci v rámci pracovní skupiny pro uh, Eh, středozemní moře, pokud jde o migrační druhy volně žijících zvířat a také další úmluvu, kde jsme velice aktivní. Dále, pokud jde o farmaceutika, tak to je něco, co už se projednávalo, respektive se toto v tuto chvíli projednává. My se tady snažíme být velice aktivní. Já Myslím, že to je něco, co už bylo projednáváno na předchozí schůzi, kterou jsme měli, takže ta práce tady probíhá a já, já doufám, že budeme mít brzy nějaké výsledky a že ty farmaceutika tam začleníme spolu s dalšími škodlivými látkami, které velmi často nalézáme tam, kde bychom nechtěli. Potom k tomu, co řekl pan Zoriňo k tématu lesnictví, tak já si myslím, že v první řadě zpráva lesů je v národních kompetenci v první řadě. Ovšem i tak jsme v této oblasti velmi aktivní. Poslední řízení o porušení e, smluv v oblasti lesnictví se týkalo e, v loňském roce Polska, bylo to té lesní oblasti Bělovo, takže i tady opravdu jsme velice bdělí a činíme příslušné kroky, pokud a kdy je to potřeba. Dále, pokud jde o obnovitelné zdroje energií, tak biomasa a bioenergetika to není něco, co podporujeme, třeba že to je stará forma energie. Ano, často může být udržitelná, ale v většině případů je spíše neudržitelná, proto také proto, že tady dochází ke konkurenci s potravinami, s potravinářskými plodinami a v rámci ekosystému tedy dochází ke ztrátám v oblasti biomasy a bioenergetiky. Zejména pokud jde e, o biopaliva založená na plodinách pro potravinářské účely. Potom pan poslanec Giovanni Lavia tak na to se musím podívat, eh, na toto téma Boria. Giovanni, je dobře, že jste to zmínil, ale eh, budu upřímný, musím se na to ještě podívat a raději vám pošlu odpověď písemně. Já chápu, jak důležité to je, protože znám ten region okolo Etny, vím, že to je velmi vulkanická oblast a vím, že se to této oblasti tedy přímo dotýká. Pokud jde o emise z lodí a zaoceánských parníků, to je něco, čím se také zabýváme, protože když řešíme znečištění ovzduší, tak to neznamená jenom znečištění pocházející z e, vnitrostátní dopravy, ale ta doprava na moři je také velmi znečišťujícím činitelem. My jsme se tím zabývali už několikrát. Já osobně jsem se několikrát setkal i s představiteli uh, tohoto sektoru eh, těchto velkých lodí. Oni mi říkají, že v zásadě nejsou proti eh, legislativě, která by zlepšila úroveň emisí, ale spíše se vyjadřují v tom smyslu, že by byly raději, kdyby to bylo nastaveno takzvaně za těch rovných podmínek prostřednictvím eh, Mezinárodní námořní organizace IMO, protože mm, říkají, že když se to ušetří čistě v rámci EU, tak oni sice půjdou příkladem, ale bude to jim velmi na škodu. Takže já usilovně na tomto pracuji i s kolegyní paní Violetou Bulc a e, určitě e, to tedy sledujeme. Pokud jde o ten ostrovní eh, plán a rybolov v rámci Jaderského moře, ano, to také velmi pečlivě sledujeme. Středozemní moře, to je oblast, která nám velice leží na srdci, protože máme více než 90 té eh, rybí populace, kde dochází k nadměrnému rybolovu právě ve středozemním moři a je potřeba tedy úspěšně tady eh, řídit tu, eh, to množství té rybí populace. Já samozřejmě sám pocházím z té oblasti, takže eh, tomu poměrně rozumím, ale jistě chápu, čím méně regulace, čím méně kvot máte, tak jako by to mohlo být lepší pro tu ziskovost. Ale ono tomu úplně zase až tak není, protože když se podíváte na ty oblasti, které dodržují ta pravidla založená na vědeckých podkladech, tak ve finále je to v jejich prospěch a oni z toho těží i ekonomicky a pokud jde i o tu ziskovost jejich rybářů. Eh, v oblasti Středozemního moře přicházíme o ryby a rybáři přicházejí o své zisky, takže určitě musíme řešit tu situaci v oblasti Středozemního moře. Eh, to bude, je možná první víceletý plán pro středozemní moře. Eh, členské státy tam ale často ukazují prstem na ty ostatní státy, které nejsou členy EU, protože říkají, nedávejte nám ta pravidla, nedávejte nám ty regulace, protože to bude jenom pro nás, pro naši škodu a ty africké země to budou úplně ignorovat, budou si tam dělat, co chtějí. Eh, tohle je tedy víc, jediný víceletý plán, které pro ty ryby, které jsou loveny našimi třemi, třemi členskými státy, takže snad to nastavíme správně. My jsme tam v minulosti měli opatření, eh, takzvaná opatření na tom vstupu, toho typu input, ale teď se snažíme dělat i nějaká opatření takzvaně na tom výstupu. V tuto chvíli eh, jsme tedy ve fázi spoluzákonodárství a doufám, že se nám podaří nějak dosáhnout dohody. Pokud jde o biodiverzitu? Tak tady mám velmi jednoduchou odpověď. Ano, určitě. Určitě spustíme ta řízení pro porušení, pro ten infringement a vždycky, když tam bude nějaká právní e, úprava pro ptac, jak pro ptactvo, i jinde, tak určitě to uděláme. My jsme to vždycky dělali, dělali jsme to v minulosti a mohu vám slíbit, že tak budeme postupovat i do budoucna. Pokud jde o pana Dolfmana a o masožravce, Eh, já vám eh, musím říci, že i celá řada ministrů pro životní prostředí chtěla projednat problematiku těch masožravců obecně dobře. Zaměřme se teď tedy na vlky. Vlci, no eh, to není nadměrná populace vlků, to není něco, co se týká jenom jednoho nebo dvou členských států. Já už jsem požádal své složky, aby se na to podívali skutečně z celoevropské perspektivy a Mm, už mě to trošku znepokuje, protože, jak říkám, ministři životního prostředí přímo se na mě obracejí a říkají, že se tím musíme zabývat. Jako by to najednou bylo, že jsme se stali obětí našeho vlastního úspěchu. My jsme udělali plány na obnovu té zvířecí populace a právě vlci, to je jeden ze živočišných druhů, kteří skutečně teďko zažívají veliký boom v Německu, v Itálii, ve Španělsku, ve Švédsku i jinde. Takže musíme se na to podívat jako na celoevropský problém. Já myslím, že v blízké budoucnosti, v příštím jednom či dvou týdnech, eh, za mnou přijedou dokonce snad někteří ministři právě proto, abychom se bavili o tomto tématu vlku. Pokud jde o plasty a o odpad v mořích, v oceánech, ano, jistě, my tomu říkáme odpad v mořích, ale ve finále on to je e, odpad z pevniny, který se dostává do moří. 80% tohoto odpadu jsou plasty a to, jakým způsobem se dostává do oceánu z pevniny, je právě prostřednictvím řek. Já vím, že v řadě zemí E, nebo respektive v některých zemích se snaží, a já doufám, že se jim to podaří, nějakým způsobem řešit ten problém těch plastů, aby to, ho zadrželi už v těch řekách, ještě předtím, než se dostane do oceánu. Pokud jde o Čínu, tak tady musím říct, že máme dobrou spolupráci s Čínou e, ve věci oceánu. Měli jsme velké diskuse o tom, jak postupovat kupředu, jak spolupracovat eh, v řadě oblastí, nejenom v oblasti eh, mořského odpadu a plastů. Hm. Eh, dobře, můžeme se ptát, zda skutečně ten plast, který byl exportován z Evropy do Číny, se dostával do oceánu. Nemůžu vyloučit nic. Teď došlo tedy k zákazu dovozu evropského odpadu do Číny. Takže myslím, že to je dobrá příležitost pro evropské firmy, aby začaly recyklovat svůj vlastní odpad. Ostatně, když říkáme, že plast je e, kyselina, tak proč bychom to měli posílat do Číny? E, my jsme e, tady také řešili další důležitá téma. Eh, pokud jde o ty spalovny, tak já eh, jsem eh, byl přítomen v parlamentu, když se to projednávalo, hovořilo se tam tedy o těch různých možnostech, o těch různých způsobech, jak to dělat a já doufám, že už se to nebude opakovat v rámci trialogu. Dobře, musíme ale určitě brát v potaz vědecké důkazy, vědecká doporučení, protože když budeme ignorovat to, co nám říkají vědci, nemůžeme mít dobrou společnou rybolovnou politiku. A fakta nám ukazují, že když budeme postupovat v souladu s vědeckými doporučeními, tak dosáhneme žádoucí výsledku. Když se podíváte na to množství které teď eh, máme. My jsme v roce 2009 měli pět a teď jich máme 54. Takže já myslím, že nám to ukazuje, že ta věda, ty vědecké podklady můžou fungovat a můžou přinést pokrok. Takže já bych navrhovala, abychom se drželi vědeckých doporučení. Já myslím, že jedině takto můžeme dosáhnout dobrého pokroku, pokud jde o používaná technická opatření. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za to, že jste si vzal čas a diskutoval s námi. Myslím, že tato výměna názorů byla velmi zajímavá a my si velmi ceníme vaši ochotu eh, zapojit se do diskuse s námi a přejeme vám hodně zdaru ve vaší práci. Takže nyní několik sdělení z mé strany, takže využijeme toho času právě pro účely administrativních sdělení nebo jinak. Eh, ve středu 27. března od 14. hodiny proběhne workshop eh, výboru o e, CO2 z automobilů nebo užitkových automobilů. Všichni jste zváni. 26. E, dubna odpoledne si zatím necháme v rezervě e, toto odpoledne. Nicméně dopolední zasedání proběhne dle plánu, ale opakuji, odpoledne je zatím volné. na toto odpolední setkání máme eh, tlumočení v 21 jazycích a ehm, máme také k dispozici elektronické podklady a tato schůze je eh, streamována. Eh, dále máme jako obvykle doporučení a pokud proti ním nikdo nevznese námitku, tak budou považovány za schváleny. Také jsou k dispozici, eh, je zápis k dispozici z 1. února, 26. a 27. února a pokud rovněž eh, nebude proti ním eh, vznesena žádná námitka, tak budou považovány za schváleny nyní další bod dnešního pořadu, e, to je výměna názorů s panem e, Danielem Viotym, zpravodajem pro rozpočet Evropské komise na rok 2019, ale jsme poněkud v předstihu časovém, takže e, vyčkáme, až dorazí. A pak v 17 hodin máme společné zasedání s výborem AFET, o takzvané klimatické diplomacii, takže vás srdečně zvu, abyste se zúčastnili, protože to bude určitě zajímavé téma. Takže za nedlouho, za pár minut, jakmile dorazí pan Vioty, tak zahájíme s ním výměnu názoru. Uh, uh, Vážení kolegové, můžeme přistoupit k dalšímu bodu na našem pořadu a sice k výměně názoru s Danielem Viotým, zpravodajem pro rozpočet Evropské komise na rok 2019, oddíl 3, vítejte, eh, tak jak to koordinátoři schválili, eh, příspěvek Envy eh, k návrhu eh, trialogu bude mít eh, formu dopisu a eh, pak také projednání stanoviska k rozpočtu proběhne v našem výboru v červenci a 30. srpna ráno pak o tom budeme hlasovat. Já sama jsem zpravodajkou k tomuto tématu, ale nejdříve bych ráda udělila slovo panu Viotimu, a nebo měla bych sama něco říci úvodem? Ne, asi ne. Napřed má slovo pan Vioty, abyste nás uvedl do problematiky a poté budeme mít možnost mi pokládat otázky a podobně. Děkuji vám. Paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát, děkuji všem za toto první slyšení a také za e, slyšení, které se týká rozpočtu. Je to pro mě opravdu důležitý moment, skoro jako ve škole. Já bych teď rád vám vzal trošku minut vašeho času a vyslechl si požadavky a připomínky, které přicházejí z vašeho výboru, stejně tak, jak to e, budeme dělat i jinde při jiných příležitostech. Vy jste měli možnost tedy se seznámit s těmi guidelines, které byly odhlasovány na posledním zasedání ve Štrasburku. Pokud jde o rozpočet rok 2019, my jsme v těch pokynech, v těch guidelines se pokusili klást důraz právě i na environmentální témata, protože je zřejmé, že tady je veliká obava na straně Evropského parlamentu, pokud jde o to, že USA odstoupilo od pařížské dohody, eh, kteří tedy tím ukazují, že už se k nám nechtějí připojit v boji proti změnám klimatu a Ehm, my bychom také rádi znali vaše priority, nebo respektive známe vaše priority v předchozích letech a priority pro 2018, takže víme, jak je naprosto důležité, aby byla překročena ta hranice 20 evropského rozpočtu zaměřených na boj se změnami klimatu. Já um, bych také zmínil kolik toho nebylo investováno v rámci toho víceletého finančního rámce tam, kde mělo být. Čili to jsou taková ta základní východiska, v rámci něž jsme pracovali. Zmíníme takové ty programy jako LIFE, Clean Sky, Potential a jiné. Známe tu práci, kterou jste odvedli, známe to, co vás znepokojuje pokud jde o ty různé evropské programy, třeba Evropský sbor Solidarity, já tady vidím i pana zpravodaje La Viu, pokud jde také o přesun agentury do Amsterdamu. Čili já možná spíš bych si teď vyslechl to, co mi chcete říct vy. Rád bych slyšel vaše příspěvky, váš názor na rozpočet. Zítra začneme první jednání, první setkání s komisí, s radou, první trialog, pokud jde o přístup k rozpočtu na rok 2019. Mým eh, cílem je jít eh, ještě nad rámec těch formálních aspektů, jako je stanovisko výboru, tak eh, chci, abychom kromě toho ještě eh, pracovali i dále ve chvíli, kdy dostaneme ten draft budget, ten návrh rozpočtu, abychom pracovali s jednotlivými výbory, s jednotlivými komisaři a abychom se snažili o to, že rozpočet pro rok 2019 bude co nejvíce odpovídat očekáváním parlamentu. Děkuji. Well, thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Já Jsem přesvědčena, že všechny tyto oblasti životní prostředí, bezpečnost, zdraví, nezávadnost potravin a tak dále leží na srdci eh, všem občanům a proto eh, stropy víceletého finančního rámce by měly eh, být plně respektovány. A všechny návrhy snížit tyto stropy by měly být zamínut, zamítnuty. Eh, mechanismus civilní ochrany a života a růstu by měly být podpořeny a mělo by to být eh, v centru pozornosti. Pokud je o financování, financování, tak to by mělo být také vyčleněno na podporu biodiverzity napříč Evropskou unii. A navíc podporují přesun k udržitelnějšímu financování. Je nutno podpořit eh, udržitelnost v EU. My skutečně velmi bedlivě sledujeme eh, poslední vývoj v této oblasti. Pokud jde o eh, klima, a racionalizaci efektivního přidělování financí. To je důležité pro všechny politiky EU, protože je to nutné pro dosažení cílů strategie EU 2020. Rozpočet musí podpořit naplnění všech dohod a pouze odpovídající finanční podpora e, zajistí e, zmírnění klimatických e, změn a také přechod na nízkouhlíkovou ekonomiky, ekonomiku. Víme, že existuje vážné riziko nedosažení navrženého rozpočtu, tedy 20 do roku 2020 a proto bych chtěla zdůraznit, že je nutno učinit eh, veškeré úsilí, abychom eh, toho dosáhli. Proto se těším na slyšení, které eh, požádáme 24. dubna Uh, thirdly, uh, with regard of uh, the agency. Pokud jde o jednotlivé agentury, tak máme, jsme velmi zneklidnění rozpočtovým omezením, které má dopad na centralizované agentury EU, které spadají do příslušnosti našeho výboru. Vzhledem k tomu, že jejich úkoly a povinnosti se neustále rozšiřují a chceme-li posílit vědecký přístup eh, k věcem v Evropské unii, tak musíme poskytnout agenturám všechny prostředky, aby mohli naplnit eh, své zadání. Jsme zneklidněni, že většina agentur museli v posledních letech snést výrazné omezování zaměstnanců, e, zatímco e, jejich úkolů přibývá. Proto podporujeme přístup e, případ od případu, pokud je o posuzování individuálních potřeb těchto decentralizovaných agentur. Rozpočtové dopady odchodu Velké Británie z Evropské unie bude citelný nejen na agenturách, například EMA, ale také na fondech a programech v oblasti eh, životního prostředí, veřejného zdraví a nezávadnosti potravin, ale je nutno zachovat jejich rozsah a kvalitu. Tolik tedy několik eh, našich podnětů, které by měly být promutnuty i ve vaší práci a jsem ráda, že jste se již v jistém ohledu zmínil, že se vy nasnažíte, aby se eh, naše stanoviska tady shodovala. Já bych nyní ráda dala slovo stínovým zpravodajům, ovšem ti nejsou přítomní, takže kolegové, vyzývám vás, máte-li zájem, můžete vyslat eh, poselství zprávu. První je pan Lavia, prosím. Grazie. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Biotimu za odvedenou práci. Já jsem dělal zpravodaje obecně pro rozpočet 2013 a potom ještě v dalším roce, takže já tu práci znám, vím, jak je náročná a vím, jak je náročná, zejména pokud jde o to konečné uzavření, kdy eh, je snaha kombinovat všechny ty potřeby, eh, často se stane, že některá ta oblast trošičku z toho vypadne. Pokud jde o témata tohoto výboru, tak já bych zdůraznil dvě věci a plně souhlasím s tím, co tady říkala paní zpravodajka. První věc se týká decentralizovaných agentur. Proč? Jde o to, že už mnoho let dochází k tomu, že vždycky jsme nuceni seškrtat rozpočet agentur. A přitom legislativně dáváme těmto agenturám stále více a více práce. Čili my toho po nich požadujeme stále více a přitom v rámci rozpočtu jim toho dáváme stále méně. A to někdy vede k tomu, že oni e, nemají možnost nám odpovídat na to, co po nich požadujeme, protože jsou ve velmi obtížné situaci. Druhá věc se týká těch agentur, které v důsledku Brexitu se musí delokalizovat. Proč? Jde o to, že ten mechanismus rozpočtový je tady odlišný. E, v zásadě ta dohoda o Brexitu se zdá být koncipována tak, že chce provést přesun těch zdrojů vyplývajících z Brexitu protože ta delokalizace do jiných zemí, to je něco, k čemu nedochází v důsledku nějakého rozhodnutí Evropské unie, ale v důsledku rozhodnutí čistě v souvislosti s tím, že Spojené království se rozhodlo odejít. Takže eh, ať už bude ta konečná dohoda jakákoliv, tak my musíme nějakým způsobem anticipovat evropský rozpočet a neuzavírat některé ty položky související právě s tím. Ale samozřejmě uvidíme ještě, jak bude vypadat ta konečná dohoda. Takže ještě jednou chci zdůraznit, že je opravdu potřeba se náležitě podívat na ty zdroje, které budou vynaloženy pro jednotlivé agentury, které se budou přesouvat, protože ty procesy přesunu budou vyžadovat určitý čas a také zdroje. A jestliže ty zdroje nebudou k dispozici, tak ty procesy nebude možné realizovat. Děkuji. Thank you very much, Mr. Poč. Děkuji a nyní má slovo pan Poc. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, já tady zastupuji paní Kadenbach, která by chtěla poukázat na eh, některé aspekty, které jsou důležité pro náš výbor a zahrneme je také do zprávy. Chci připome- chce připomenout, že eh, eh, mainstreaming klimatu je nezbytný pro dosažení cílů strategie 2020 a navíc připomíná, že přesun ekonomik EU do oblasti nízkouhlíkové ekonomiky je nesmírně důležitý tou výzvou, které bude Evropská unie čelit v nadcházejících dekádách. Zdůrazňuje význam programů, jako například víceletého programu Akce EU v oblasti zdraví, program LIFE pro životní prostředí a klimatické změny, které spadají do e, příslušnosti výboru ENVI a zdůrazňuje, že na rok 2019 by e, míra těchto programů měla být zachována alespoň tak, jak dosud. Pokud jde o eh, och, mechanismus civilní ochrany eh, tady připomíná, že decentralizované agentury, které spadají do příslušnosti výboru, zde hrají důležitou roli, jejich úkoly narůstají neustále a proto mm, se jim musí dostat potřebné eh, finanční a lidské zdroje, aby mohli naplnit svůj mandát a také požaduje přístup případ od případu, abychom mohli lépe posoudit individuální potřeby agentur. To má mm, význam i pro EMA, která potřebuje zdroje na přesun z Londýna do Amsterdamu a také pro EFSA, e, která potřeb, musí e, zajistit schválení autorizace pesticidů, e, o čemž nyní právě diskutujeme v nově založeném výboru PEST. Děkuji. Děkuji paní Grostet. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně, děkuji našemu kolegovi. Naprosto souhlasím s tím, co jste řekla i vy sama, paní předsedkyně, ale to, to co řekl kolega Lavia v souvislosti s agenturami, mimo jiné, co se týče EMI. No tedy upřímně řečeno, když jim nedáme nezbytné prostředky, no bude trpět kvalita expertů a my potřebujeme mít expertízy co možná nejodbornější a proto je důležité, aby byl rozpočet udržen a dokonce by měl být navýšen. Co se týče rozpočtu týkající se zdraví, je politová hodné, že vždycky, když se má šetřit, tak se všichni vrhnou na rozpočetí. Dám vám příklad. Máme tady pilotní projekty, které třeba podpořit. Například jeden pilotní projekt rostoucí výzkum trizomie aby se ukázala souvislost mezi trizomí 21 a jinými patologiemi, Alzheimer, určité typy rakoviny, autismus. Tady je třeba Eh, provozovat výzkum. Toto není dodatečně ještě proskoumáno. To je důležité pro všechny pacienty, aby se pracovalo na takovýchto tématech. To znamená, především je třeba podpořit rozpočet pro tyto záležitosti a to by bylo rozhodně velký příspěvek pro naše občany. Potom tady je žádost z velk- od mnoha vědců, kteří žádají vytvoření Evropského ústavu pro traumatologii, ale nebo alespoň nepodaří se to vytvořit takovou síť odborníků na traumatologii v souvislosti s těmi teroristickými útoky, ke kterým docházelo a bohužel i dochází nadále. A to všechno má dopad samozřejmě na otázky bezpečnosti, na profesionální zdravotníky a je třeba, aby se tady zvýšila schopnost psychologické pomoci pro takový případ Eh, tragédií, jakými jsou teroristické útoky. Je tady celá řada příkladů, celá rada pilotních projektů, které, jsou, které budou navrženy, které by měly být podpořeny. A já si myslím, že přinášejí přidanou hodnotu jak pro evropské občany, tak pro celou Evropskou unii. Děkuji. Pan Jár? Ne? Aha, já jsem měla pocit, že jste se přihlásil, paní Gerling. Děkuji vám. Já bych se chtěla zeptat eh, trošku obecněji, co se týče vašeho politického přístupu, co by zpravodaje. Eh, když jsem prošla ta bývalá kola nebo minulá kola vyjednávání o rozpočtu a vzhledem k tomu, že jsme se dívali na naše usnesení návrhu rozpočtu z, minulého, z konce minulého roku. Tady byl seznam priorit jednotlivých výborů a já si myslím, že o tom bychom měli dnes hovořit. Na našem výboru a mý kolegové tady vykonali řádný kus práce a za to jsem vděčná. Ale nevím, zda jsme dospěli k uspokojivé metodě stanovování priorit. A vy jako zpravodaj jste s tím byl konfrontován a já bych se ráda zeptala, zda jste s tímto procesem byl konfrontován a jak se na ně díváte. Eh, protože tedy tam by se mohlo dostat všechno. Čili jakým způsobem chcete hledět na ty priority? Děkuji mnohokrát. Máme tady zástupce komise. Chcete něco říci? Paní Vakov z DG Environment, anebo pan Clark z DG Sante, anebo pan Hornbeck z DG Klima? Já nevím, zda někdo z vás chce něco říci. Prosím. Thank you, Madam Chair. Uh, from DG Klima. Děkuji mnohokrát, já hovořím za DG Klima. S velikou pozorností jsem si pročetl návrh pana zpravodaje a jsme velice potěšeni, že naše obavy se odrážejí v tomto návrhu. A v skutku pařížská dohoda znamenala ohromný moment pro celou Evropskou unii, aby se soustředilo úsilí na klimatické akce. Samozřejmě i my litujeme, že alespoň tato, tedy to oznámení administrativy USA, že se stáhnou eh, z této dohody rozhodně nezastaví práce na komisi ani DG Climate, abychom přestali pracovat a abychom eh, prostě se dále intenzivně nevěnovali do tomu, jak zajistit, abychom dodrželi naše závazky. A proto setkání v Katovicích bude mít ohromný význam, protože právě tam se bude hovořit o dále o cílech z Paří, o pařížské dohody a budeme hovořit tak o příspěvcích jednotlivých členských strátů, ale všech zúčastněných stran také, které tuto dohodu podepsal. Co se týče 20% cíle mainstreamingu, ke my jsme samozřejmě dostali ten případ z listopadu, kde je konstatováno, že došlo k pokroku, ale že tady stále ještě je určité riziko. My nechceme mm, si nalhávat, že by takové riziko nebylo, nechceme to zastírat, ale my v DG Budget eh, a klima eh, stále ještě se držíme toho cíle 20%. To znamená, že my učiníme vše eh, při vyjednávání rozpočtu 2019 a 2020, abychom přesvědčili i další DGs, čili generální ředitelství, aby i oni přispěli a abychom jaksi navýšili naše úsilí, eh, protože DG Climate má poměrně malý rozpočet, je to součást programu LIFE Ostatně pracujeme velice tvrdě na potom, aby live program pokračoval až po roce 2020, ale možná, že se k tomu ještě vyjádří má kolegyně Alex my jsme vlastně, my tvoříme jenom tu menší část rozpočtu EU jako naše generální ředitelství, ale já jsem přesvědčen, že velkým generálním ředitelstvím se daří takové velké programy jako Horizont 2020 a takové ty největší nástroje, Eh, to samozřejmě se také týče ochrany klimatu. Ale jak už jsem řekl, my jsme velice potěšeni, že v této zprávě se odráží i naše obavy. Děkuji vám mnohokrát. Yes, please. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych ráda eh, také navázala na to, že budeme pokračovat v těch nástrojích pro life. Já se jmenuji Alessandra Vakro z DG Environment, čili ochrana životního prostředí. My eh, dáváme veliký význam programu LIFE v kontextu nového více, no, diskusí o novém víceletém finančním rámci a teď spolupracujeme s DG Klima na přípravě nového návrhu a e, v něm se budeme snažit skloubit veškeré strategické priority obou generálních ředitelství a budeme se snažit e, vytvořit na základě toho příslušné akce pro ochranu biodiverzity, abychom e, se pohybovali směrem k oběhovému hospodářství, jak už na to upozornil pan kolega Vela, a budeme se snažit být poněkud stížádostivější, co se týče potřebných zdrojů a budeme se snažit vytvářet více synergií s dalšími politikami, například s obnovitelnými energiemi. E, budeme stavět na energetické účinnosti a budeme také spolupracovat s dalšími partnery e, pro trvale udržitelnější financování. Jedna z věcí, o kterých jste se zmínil jako jedné z priorit, protože my financujeme a poskytujeme tyto peníze na investice, ale my bychom rádi aby tyto investice byly také trvale udržitelné a e, proto jednáme s dalšími partnery na komisi při přípravě takových návrhů. To tedy je víceméně ta práce, které se věnujeme teď. A velice rádi bychom vám rovněž poděkovali za to, že jste zdůraznili význam rostoucí role agentur poskytujících odbornou podporu a expertízy, které jsou tak nezbytné pro rozvoj celé řady ekologických, klimatických, ozdravných politik. E, my rozhodně nepodceňujeme tuto skutečnost a víme, že zejména Evropská agentura na ochranu životního prostředí je nesmírně důležitá i pro podporu naší práce a proto DG Environment a DG Climate v posledních letech naprosto museli tedy respektovat to snižování nákladů, ale v současné době probíhá evaluace těchto agentur a my se díváme na to, zda bychom mohli dospět k vytvoření větších synergií, ale eh, vidíme, že samozřejmě tady musí dojít k navýšení prostředků. Eh, my máme také samozřejmě celou řadu žádostí ze strany těch technických expertíz, ekologických expertíz, výzkumných expertíz i um, monitorování. A <laughs> teď dám slovo um, mému kolegovi z DG Sante, který bude samozřejmě hovořit za jeho DG a příslušné agentury. Děkuji, já budu velice stručný. Rok 2019 je poslední rok, kterým se končí víceletý finanční rámec. Co se týče ochrany potravin, eh, zatím jsme tady měli 100% rozpočtu a já doufám, že pro rok 2019 dostaneme stejné prostředky, tak jak jsou zakotveny v programování. Eh, a co se týče pilotních projektů eh, se samozřejmě velice detailně díváme na návrh parlamentu, abychom sledovali jaksi schůdnost těch návrhů a rozhodně podpoříme parlament pro podporu těch decentralizovaných agentur. Nás se týká především EFSA a EMA. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo panu Biotimu. Prosím pěkně, máte slovo. Grazie, grazie davvero per... Eh, děkuji, děkuji mnohokrát za vaše příspěvky, zejména také komisi za to, co zde přednesla a Děkuji také výboru Envy, respektive jednotlivým členům, kteří se vyjádřili. Já jsem si tady udělal několik poznámek. Neumím v tuto chvíli odpovědět na všechny ty věci, které tady zazněly, na ty dotazy, protože samozřejmě, jak víte, ten rozpočtový proces probíhá určitým způsobem. My jsme to napsali i do těch guidelines a říkala to tady i paní kolegyně Girling. My jsme si sepsali seznam priorit Evropského parlamentu. Teď musíme počkat, jaký bude návrh komise, až tedy dostaneme návrh komise, abychom pochopili, jak bude vypadat ten návrh rozpočtu. Ale je jasné, že jsou tady dvě zásadní věci, kde opravdu si musíme říci věci zcela jasně. Já jednak vám mnohokrát děkuji za vaši podporu k tomu tématu agentur protože to je něco, co nám opravdu leží na srdci. Jak víte, je tady kolega, který má na starosti specificky tuto oblast, je to pan kolega Gajer a e, já to s ním také ještě proberu. Samozřejmě, jako obvykle, tohle je skutečně neuvěřitelná diskuse, kterou musíme následně vést s radou, s vládami, se státy, protože tady prostě i oni chtějí stále více a více práce po těch agenturách a přitom zároveň požadují škrty, pokud je o počet pracovníků, pokud je jejich rozpočet. Já souhlasím s tím, když říkáte, že takhle se prostě dál už nemůže pokračovat. Souhlasím s tím, co říkal pan kolega Lavia a ostatní. Tohle je taková obecná tendence, kterou na radě vidíme, že stále chtějí nové a nové věci po Evropské komisi, po Evropské unii a přitom dávají stále méně zdrojů. To je tedy, abych to řekl tak nějak eh, trošku zaobaleně, čekají nás asi zajímavé věci, zajímavá diskuse, zajímavý příští rok, protože eh, to je nejenom eh, ten roční rozpočet, ale ten víceletý finanční rámec. Zmiňovala to i paní kolegyně z GŘ Envy a Uvidíme, zda rada má tedy zájem dělat investice do Evropy nebo ne. Závěrem bych chtěl říci, že ty priority, které společně si vybereme pro rozpočet v příštím roce, budou do velké míry záviset i na tom, jakým způsobem Rada bude zastávat to, že nebude chtít mít ten rozpočet pro obnovu a jak my naopak jako parlament se budeme tvrdě držet těch našich rozpočtových pozic a toho, že chceme mít rozpočet, který bude požado- po- odpovídat opravdu těm požadovaným politikám. E, já tedy e, souhlasím s tím, co říká i paní pravodajka, musíme napsat to stanovisko velmi, velmi přísné, velmi striktní, které bude předkládat opravdu hodně požadavků. Budeme toho požadovat hodně a já to podporuji. Děkuji. Děkuji, děkuji mnohokrát panu Viotimu, děkuji všem kolegům, kteří se zapojili do této výměny názorů a tím končíme tuto sekci.